přiměřený a položil dobré základy a doufám, že zítra získáme při hlasování většinu. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně. Tímto uzavíráme rozpravu o této zprávě. Zítra se bude ve 13 hodin volit. A nyní druhé čtení zprávy paní Gresle, vyšetřování prováděné Evropským úřadem pro boj proti podvodům. A paní zpravodajka eh, Gresle zahájí na čtyři minuty, prosím. Vy jste velice rychlý, pane předseda. Pane komisaři, pane předsedo, milí kolegové, hovoříme o, v obtížné, na obtížné etapě o organizaci OLAF. OLAF se potýká s mnohými problémy i v oblasti managementu, i e, máme problémy v oblasti toho dozorčího orgánu a snažíme se je řešit. Nejdříve samotná struktura a organizace eh, tohoto úřadu, eh, která v podstatě není schopna mít správné paralely s justičními systémy členských států, která rovněž vedla k tomu, že ty reformy nejsou dostatečné. Máme i problémy s obdobím, služebním obdobím, se funkčním zařazením. Vše je střiženo na generální generálního ředitele. V současném nařízením je generální ředitel všemocný a všudy přítomný. Tak to bylo v roce 99 koncipováno a tak toto zůstává. My jsme v parlamentu v roce 2008 zavedli ten princip kontrol, eh, checks and balances, demokratické struktury tehdy generální ředitel je podpořil a mimochodem má je i chránit. My jsme tam zapracovali i rozhodnutí soudního dvora, zapracovali jsme určité právní principy vyšetřovacích metod, eh, vše, co už je dlouho problematické. Olaf bohužel svými metodami i vede k tomu, že má své oběti a bohužel se to děje i nadále, což je velice policování hodné. Mm, vše se zakládá na textu komise, který hovoří o nezávislém vyšetřování. Naše eh, pozměňující návrhy se snaží eh, být takovou pojistkou pro, mm, pro tyto checks and balances a mají se snažit posílit úlohu toho dozorčího orgánu. Máme nyní nového ředitele a ten to vše víceméně eh, zničil, zničil mm, i komise víceméně víceméně eh, odstranila jakékoliv eh, reformy a bohužel jsme stále ještě vystaveni v plén řediteli a ten naopak ještě stěžuje život kontrolnímu orgánu. Moje úloha jako zpravedajky, která důvěrně zná OLAF, eh, byla připravit pozměňující návrhy pro druhé čtení. Nyní pozorně zvažte, zda si můžete dovolit je zamítnout. Mohou být zásadní svou důležitosti. Chci poukázat na to, že se nejedná o pozměňující návrhy, které by měly za cíl jedinou osobu nebo osobnost. Jde o určité strukturální chyby a nedostatky a e, to, co se v současné době odehrává, spíš posiluje tyto nedostatky. Chci vás uklidnit. Druhé čtení nám dává možnost jednat, máme čas do konce roku. Já už jsem prošla jedenáctimi trilogy, jedenácti. U deseti jste mě kolegové nechali um, samotnou. U jedné se mnou přišel bar, kterému děkuji, nikdo mě nebyl ochoten pomáhat. Dokonce, když jsem se na vás obracela, tak se nikdo neobjevil. Doufám, že se pozměňující návrhy setkají se zájmem rady. Doufám, že eh, rada, pokud tedy vůbec nic nezmění, tak alespoň se na to podívá racionálně. Nebojím se ani o eh, to, že by mohlo dojít ke tříměsíčnímu zdržení. Eh, s tím se můžeme smířit. Nejde vůbec, pane generální řediteli, o dobré, špatné, o naše nebo vaše. Jedná se o systémové problémy, které musíme řešit, zejména problém e, metod, které by měly odpovídat právnímu státu a e, střety s e, dozorčím výborem, výsledky dokončených šetření a jejich revize. Děkuji. Děkuji paní kolegyně Dresle a nyní uděluji slovo za komisi panu komisaři Šemetovi, prosím. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové a kolegyně. Dnes hovoříme o revidovaném právním základu pro Evropský úřad pro boj proti podvodům. Je to výsledek velice důkladných vyjednávání s radou podstatě ta vyjednávání trvala více, eh, plus minus sedm let. Každé slovo v tomto kompromisním textu bylo velice pečlivě vyjednáno a odsouhlaseno všemi třemi institucemi během trialogu v roce 2012. Komise neříká, že ten výsledný text je dokonalý, ale stále se jedná o velice dobrý výsledek, kterého jsme dosáhli po velice intenzivním vyjednávání na všech stranách. Nezapomínejme, že tento kompromis zlepší podstatným způsobem práci OLAFu. A toto zlepšení je zásadní především pro osoby, kterých se týká eh, vyšetřování OLAFu. Podle nového nařízení budou eh, požívat mnohem lepší procesní práva. Revidovaná legislativa také zajistí, aby OLAF mohl účinněji pracovat na ochraně evropských fondů financí a to je velice, dů, velice důležité pro daňové poplatníky v EU. Podle Evropské komise je tedy naprosto nezbytné, abychom schválili tento text ve stávající podobě. To neznamená, že nechápeme obavy, které celá řada z vás vyjádřila za posledních několik měsíců. Víme, že je ještě prostor pro další zlepšení právního rámce, který eh, ustavuje OLAF. Nicméně myslíme si, že nejlepším způsobem, jak to udělat, je založit to na dvoustupňovém postupu. Prvním krokem bude to, čeho jsme zatím dosáhli ve vyjednávání s radou. Musíme tedy schválit revidované nařízení OLAFu bez pozměňovacích návrhů. Tím pádem by mohlo vstoupit v platnost už příští týden, tak abychom zajistili, že všechna zlepšení mohou co nejrychleji se v praxi projevit. A druhým krokem by potom mělo být, že se podíváme na možné zlepšení, ještě další zlepšení právního rámce OLAFu. Komise v tuto chvíli uvažuje především o dvou prvcích, které souvisejí s eh, návrhem na úřad Evropského ombudsmana. První, ten prvek se týká eh, vytvoření nezávislého kontrolora eh, pro dodržování lidských práv OLAFem při jednotlivých vyšetřováních. A druhý prvek by se zaměřil na vyšetřovací opatření, a to těch, která jsou velice invazivní, to znamená třeba prohledávání kanceláří evropských eh, zaměstnanců, zabavování dokumentů a tak dále. Evropský veřejný žalobce bude potřebovat eh, zvláštní povolení pro takováto opatření proto jsme toho názoru, že vyšetřovací opatření OLAFu by také měla podléhat eh, posíleným procesním požadavkům. Dnešní Pozměňovací návrhy se především zaměřují na dozorčí výbor OLAFu. Tento výbor mm, samozřejmě hraje velice důležitou roli, ale není to správný orgán, který by měl vykonávat ty dvě důležité funkce, které jsem právě zmínil. Složení tohoto výboru a institucionální zřízení tohoto orgánu nikdy neměly vést k tomu, že by tento orgán měl pardon, vykonávat kontrolu jednotlivých vyšetřování OLAFu. Tito členové výboru mají své vla, svá vlastní zaměstnání na plný úvazek a nemají ani příslušnou odpovědnost, která by je činila v, jaksi, eh, kompetentními pro tuto úlohu. Myslím si, že vztah mezi OLAFem a dozorčím výborem musí být založený na naprosto jasných a vzájemně odsouhlasených pracovních postupech. A jak víte, tak já jsem připraven neutrálně a objektivně na pomoci tomuto postupu. Naším společným cílem by mělo být zajistit, aby OLAF fungoval efektivně, aby chránil finanční zájmy EU v rámci toho legislativního rámce, který mu stanoví legislativní orgány. Zároveň musíme také přemýšlet o nových alternativách, jako jsou ty, které jsem vám právě popsal. Komise je připravena pokročit v této práci, bude to naše jedna z našich hlavních priorit a to samozřejmě vždy v úzké spolupráci s Evropským parlamentem. Ten podstatný pokrok, kterou jsme dosáhli v vyjednávání za několik posledních let, tak abychom zlepšili právní rámec, efektivitu respektování základních práv, toto všechno by mělo být schváleno jakožto právní dokument co nejdříve. A já tady doufám, že podpoříte tento text, na kterém se shodly všechny tři instituce a umožníte nám tím se ještě vypořádat s těmi nedořešenými otázkami. Děkuji. Děkuji, pane komisaři Šemeto. Nyní řečníci za frakce, nejdříve pan kolega Deutsch na minutu a půl. Eh, Vážený pane předsedo, pane komisaři, dámy a pánové, soustředím se na tři body v tom, co vám chci sdělit. Za prvé, předloha týkající se reformy OLAFu a diskuse zde v parlamentu se vlastně nyní ukazuje v úplně novém kontextu. Po té, co rezignoval matéský komisář a po té, co se plně obnažili problémy s vyšetřováním. Doufám, že tomu nemusíme vlastně už říkat dále Daligate, ale že spíš se jedná o Olafgate. Na základě eh, informací, které jsme získali, došlo k tomu, že ředitel organizace OLAF eh, se ukázal jako někdo, kdo překračuje pravomoci, dopouští se nesrovnaností. Pokud by se to týkalo nějakého jiného, například šéfa oddělení, v nějakém členském státě nebo v Evropské agentuře, tak by taková osoba okamžitě musela na svou funkci rezignovat. Takže to jsou ty změněné okolnosti. První argument. Za druhé, nemohu souhlasit s panem komisařem Šemetou. E, maďarsky se říká, že nemůžeme přemostit propast novinovým papírem samozřejmě se začneme propadat, pokud bychom se o to pokusili. Mně se dostaly do rukou informace, v tom smyslu, že paní Makovej nepřijde a tím pádem smím mít dvě minuty, pane předsedo? Totiž takto mě to řekli kolegové za EPP. Dobrá, pokračujte. Prosazování reformy organizace OLAF se nemůže konat ve dvou krocích. Já podporuji zprávu i pozměňující návrhy paní kolegyně Gresle. Konec konců, dámy a pánové, přece všem jde o následující záležitost. Pokud zítra na plenárním zasedání budeme muset dát odpověď na tuto situaci, která ale zároveň nenabídne nové impulzy, tak jsme tímto konfrontováni se stavem, kdy nějaká organizace, která byla už založena v roce 99 a která sehrála zásadní úlohu eh, v nebo měla sehrávat zásadní úlohu v posilování transparentnosti EU, tak se OLAF stane nikoli součástí řešení, ale součástí problému a doufám, že zítra půjdeme právě touto cestou. Děkuji, pane kolego Deutsch. Nyní pan kolega Gajar na dvě minuty. Pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové, včera budeme muset rozhodnout, zda eh, souhlasíme s výsledky trilogu týkajícími se reformy OLAFu a já musím říct, že já eh, mám pochybnosti. Ano, nadefinovali jsme klíčové pojmy, posunuli jsme se dál, um, určitá přiznání týkající se ochrany údajů, existují procesní um, standardy, dozor nad eh, konáním, eh, definice úkolu ředitele, interní kontroly, interní postupy, vše musí být podrobeno, kontrola legality, rámec pro vyšetřování musí být nastaven. Ano, to jsou významné pokroky a já velice děkuji kolegyně Gresle a rovněž stínovému zpravodaji panu Balcitisi. Ale nyní máme ty pozměňovací návrhy. Já neříkám, že by byly eh, neoprávněné nebo eh, substantivním způsobem nesprávné. No, to nemohu, protože některé jsou z pera i eh, mé skupiny. Ale jakkoliv s nimi sympatizuji, tak nemohu zavírat oči před riziky. Komise s určitým oprávněním konečně chce už uvést do praxe reformu organizace OLAF a irská předsednictví mě informovalo, že na radě už nejsou připraveni složku znovu otevírat. Já eh, souhlasím s odhadem zpravodajky nikoli dnešním, ale z října loňského roku a cituji, pokud nebude rada akceptovat výsledky našeho vyjednávání, e, stáhne se na pozici z roku 2010, což úplně podkope, čeho jsme dosáhli. Bohužel, já si myslím, že asi tomu tak je, takže musíme alespoň pojistit to málo, co jsme získali. Proto musíme zamítnout pozměňující návrhy nikoli z hlediska jejich obsahu, ale pouze z hlediska spochybnění ostatních výsledků. Děkuji, pane kolego, a nyní pan kolega Moldar na minuty. dat... Děkuji, pane předsedo. Je škoda, že s ohledem na to, co tady řekl pan Gajer, zde není přítomná rada. Já bych chtěl poblahopřát paní Gresle za velmi pečlivou práci, kterou zde odvedla při vypracování této zprávy. Samozřejmě potom tady byly vešker, všechny ty události v souvislosti s panem Dali a museli se tady předložit ty pozměňovací návrhy. Já nemyslím, že ty pozměňovací návrhy jsou špatné, ale problém je v tom, co se stane, že jestliže schválíme, tak rada o nich bude muset jednat. Možná by nám to tady mohl pan komisař trošku vyjasnit. Jeden z těch zjevných problémů je problém týkající se dozoru a OLAFu jako takového. Já bych rád věděl, zda eh, by nebylo možná vhodné mít nějaký výbor tří, čtyř moudrých mužů, kteří by vypracovali stanovisko k řídící radě OLAFu a tak dále. Děkuji, pan kolega Stás, na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo. Zítra máme dvě možnosti. Buď to schválíme pozměňovací návrhy paní Gresle, anebo je zamítneme. O čem jsou tyto pozměňovací návrhy? Tyto návrhy se snaží vzít si ponaučení z toho, co se stalo poté, co byla uzavřena dohoda s radou. My bychom si měli vzít ponaučení eh, v souvislosti s řídící radou a tady s dozorčí radou a s přílohou 3 musíme eh, si uvědomit, jaká je realita. Existuje zde veliký konflikt mezi vedením OLAFu a dozorčí radou. A zde následně je otázka těch procedur, zákonnosti vyšetřování a tak dále. Zda je to všechno v pořádku. Máme dvě možnosti. Buď to ty pozměňovací návrhy schválíme a tím se dostaneme do silné pozice vůči radě, můžeme to vyjednávat, dále se dostat dohodovacímu řízení a podobně mít legislativu, která bude vycházet z reality a z praxe, a nebo se rozhodneme toto neučinit. To by však znamenalo, že budeme zbabělci, že prostě se stáhneme zpátky. Takže kolegové, já bych na vás chtěl apelovat, schvalte, odhlasujte tyto pozměňovací návrhy paní Gresle, protože tímto ukážete, že parlamentu odvahu má. Děkuji, pane kolego Stás. Pan kolega Čarnecky na minutu, prosím. Pane předsedo, vážení zhromáždění, ve skutečnosti už vlastně můj předřečník pan Stes řekl přesně, co jsem chtěl říct já. Můžeme tady neustále opakovat, že Olaf je potřeba, že by měl být lépe ovládán, kontrolován, ale to jsou prázdná slova. Musíme hovořit o konkrétních záležitostech. Pozměňující návrhy to jsou právě konkrétní nástroje, které Olafu umožní, aby vedl činnost, která bude účinněji kontrolována, jak si to přejí evropští daňoví podstatníci a zároveň e, umožní tu kontrolu, aby byla důsledná. Já jsem přesvědčen, že zvýšit stupeň kontroly je e, v zájmu všech. My chceme ty poznanec návrhy podpořit a rovněž e, zvýšení legality působení OLAFu. Pokud budou při, přijaty, ty pozměňující návrhy, tak my celou zprávu podpoříme a doufám, že i většina kolegů bude uvažovat podobně. Děkuji, pane kolego Černecky. Pan kolega De Jong na minutu. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych souhlasil s tím, co říkala paní Gressler, pan Stas. Situace v Olafu je závažná. Především potřebujeme nalézt nějaké řešení která by se týkala toho dozorčího výboru. Už zazněly jisté návrhy v tomto smyslu a my musíme zajistit, aby se situace zlepšila. Dále došlo eh, v OLAFu k případům, kdy vyšetřování nevedlo k žádnému soudnímu řízení a to pochybňuje svým způsobem samotnou práci Olafu. A proto si myslím, že je třeba, abychom měli nějaké eh, nezávislé externí vyšetřování. Komise tlačí na Olaf, o tom už jsem vlastně hovořil včera, a Olafu se samozřejmě nelíbí, eh, že jsou v takové situaci. Máme trochu spoždění, ale doufám, že to není až taková katastrofa, ale možná příležitost. Děkuji. Pan Hartong, prosím, jednu minutu. Kolega Gressle heeft het functioneren van Olaf. Pane předsedo, paní Gressle teď se dívá na Olaf pod lupou. A to je dobře, protože Olaf nám nefunguje. A je to škoda. Protože OLAF má bojovat proti podvodům a pokud úřad pro boj proti podvodům nefunguje, tak je to problém a musíme ho brát vážně. Já z vlastní zkušenosti vím o e, případu podvodu v jedné velice vzdálené zemi. E, kdy vlastně k tomu, k těm informacím e, Olaf se nijak nepostavil, nějak nic z nich dalšího nevyvodil. Já doufám, že ta situace se napraví. Neměli bychom hovořit o lepším Olafu nebo o jiném způsobu fungování Olafu, ale měli bychom prostě se zbavit toho cirkusu, který kolem toho je. Ehm, plyne tam velká spousta peněz a eh, v žádném případě teď tady proti eh, podvodům nebojujeme. Děkuji. Nyní za frakce máme tady pana kolegu Kelly jako prvního na minutu. Děkuji. Revidované nařízení týkající se OLAFu se snaží sestavit sadu nástrojů, které OLAFu umožní bojovat s podvody účinněji. Bohužel se Olaf zamotal do vlastních osidel, zejména eh, v tom, jak vedl vyšetřování pana Daliho, který přirozeně není nijak šťasten a chce se k tomu dále vyjádřit. A rovněž eh, generální ředitelství pana Kastora. Bylo to opravdu amatérské nebo to bylo profesionální vyšetřování? To vše nás nutí k zamyšlení a e, zjevňuje, zjevuje, že reformy jsou nutné. Zejména to, že se uvede definovat podvod, e, lepší výměna informací mezi OLAFem členskými státy, výměna komunikace s e, parlamentem, posílení úlohy dozorčí komise to vše bude Olafu ku prospěchu. Děkuji, pane kolego Kelly. A nyní pan kolega Valčitis na dvě minuty. Ač labai pirmininkė, gerimas komisijos nary. Pirmiausia, norėčiau poděkovat. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, v první řadě mi dovolte poděkovat paní Gresle za tu náročnou práci, kterou odvedla a za její snahu uh, posílit OLAF. OLAF je orgánem, který je zásadní pro ochranu evropského rozpočtu a boj proti podvodům. Počet detekovaných případů podvodu a porušení roste a také vidíme, jak roste význam OLAFu a potřebujeme tedy jeho pozici nadále posílit. Reformy zaměřené na posílení OLAFu a efektivity jeho činnosti jsou velmi důležité. Je ale škoda, že nyní se v diskusi soustředíme zejména na rozpory mezi vedením OLAFu a dozorčí, eh, dozorčí radou, spíše než abychom se bavili o reformě OLAFu jako takové, což je přitom výsledek sedmileté práce, jak řekl pan komisař. Eh, zde je také ohrožena práce 500 lidí, když hovoříme o krizi OLAFu a bychom neměli připustit. Měli bychom zajistit zlepšení účinnosti práce OLAFu a spolupráce OLAFu a národních kompetentních orgánů a také zlepšit eh, spolupráci osob, které jsou vyšetřovány. Samozřejmě eh, možná tato spolupráce s Evropským parlamentem není ideální pro žádnou ze stran, ale nová pravidla jistě zlepší efektivitu práce OLAFu. Naše pravidla sice nejsou možná dokonalá, nicméně jedná se o první krok zaměřený na vylepšení OLAFu. Jako stínový zpravodaj eh, navrhuji, abychom kompromisní text přijali tak, jak byl schválen radou, tedy bez pozměňovacích návrhů. Děkuji. Děkuji, pane kolego Balčitisi. Eh, přijmete otázku ze strany kolegy Stáse? Prosím, pane kolego Stáse. Kolega Balsitis, u Pane eh, kolego Balsitisi, vy jste velmi Eh, dobrý kolega, já se vás velice vážím, ale nechápu pozici vaší skupiny. My zde máme určitou legislativní proceduru, je to třífázová procedura, tady se nacházíme ve druhém čtení, následně můžeme zahájit dohodovací řízení, to se stalo v bezpočet případech, já sám jsem to mnohokrát zažil a to je něco, co můžeme dokončit během tří měsíců. Jestliže schválíme to, co zde máme, tak budeme mít legislativu a v druhém čtení, která už nemůže být změněna, eh, bohužel eh, musím vás zastavit, pan kolega Balcitis. Pane eh, milý kolego, ano, dlouhé hodiny jsme trávili diskusí na tomto dokumentu, ale pan komisař vcela jasně vysvětlil, jak si to představuje. Možná, že nebudeme mít tři měsíce. Ta reforma se možná bude odkládat dokonce na dva nebo tři čtyři roky, pokud se nepodaří dosáhnout dohody už nyní. E, to jsem se dosahl já a proto jsem se zmínil o tom, jak si to představuje náš koordinátor pan Gajer. E, komisař písemně potvrdil, že pokud my to přijmeme bez peněznicích návrhů, přejdeme do dalšího kola vyjednávání. E, pan kolega Tojer jako další na minutu. Eh, římané, přátelé, eh, krajané, eh, naslouchejte. To je citát ze Shakespearea, kdy Julius Caesar stál před rozhodující etapou další kampaně. Nyní je na nás, zda opravdu se něco změní nebo ne. Ještě před půl rokem bych se s pravodajkou souhlasil. Šest let jim trvalo, než došli do kompromisu, ale za poslední půl rok instituce komise i OLAF i kontrolní komise nám sehrály opravdové divadélko a já si nedokážu Olaf vůbec představit bez funkčního kontrolního výboru. Proto jsme se snažili situaci ovlivnit. Ředitelka hovořila s poslanci pan Baroso a moje otázka, pane komisaři, Eh, představujete si eh, zásah do práce nezávislé komise? Jste připraven eh, hovořit i s radou, jako s námi, který se tady vyznamenal tím, že je nepřítomný? Já si nedokážu představit reformu OLAFu bez posílení úlohy dozorčí komise. Děkuji, pane kolego Tojere za opravdu pokročilou znalost Williama Shakespearea. Já k tomu ještě přidám, že v, tom, v, té, v tomto šílenství je metoda. Paní kolegyně Šíres, pokud někdo, eh, paní Andreasen, pokud by někdo potřeboval důkaz neschopnosti institucí, tak sedm let, které trvalo dosažení určité nové verze um, regulačního rámce pro OLAF, je dobrým důkazem. A dokonce i uh, když už dohodu máme, potřebujeme další pozměňovací návrhy. Nejdůležitější, o co nám dnes jde, je nezávislost OLAFu pokud eh, se podívám na ten rámec, tak ten to nezajišťuje. Eh, úřad pro boj s podvody se má zabývat hlavně tím, co má eh, dopad na financování EU, takže z definice by měl být zcela nezávislý na instituce, které má potenciálně vyšetřovat zejména na Evropské komisi, ale i na Evropském parlamentu a na Evropské radě. Olaf by měl eh, podávat zprávy přímo, aniž bychom měli nějaké unijní prostředníky, evropským občanům, z jejich kapes peníze plyno a neměl by být podroben politickému tlaku. Děkuji paní kolegyně Andreasen a nyní catch the eye. Máme tady eh, pouze pana kolegu Zemke kterému tímto dávám slovo. Já bych rád upozornil na to, co je podle mě velice důležité a o čem se vůbec nikdo v této diskusi nezmínil do posud. Totiž skutečnost, že působení e, úřadu OLAF budí stále větší zájem občanů Unie. E, tento zájem bude růst v roce 2014, kdy se budou konat volby do Evropského parlamentu a v souvislosti s tím bych rád potrhl váhu a význam informační politiky eh, této významné instituce. Podle mě musíme u této záležitosti přijmout jednotné standardy, které se týkají zveřejňování informací. Já mám totiž dojem, že tam je veliká nesourodost, že je to svévolné, informace dostáváme často příliš pozdě, až poté, když se to vše eh, objevilo v médiích a to není eh, správné. Děkuji. Děkuji, pane kolego Zemke. Tímto uzavíráme postup ke Eye a za komisi pan komisař Šemeta, prosím. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Je zřejmé, že tato sněmovna i komise sdílí stejný cíl, a to sice reformu EOFu. Chceme všichni zlepšit právní rámec OLAFu a zajistit respektování základních práv a také následné kroky účinně činěné národními orgány a také, aby tato tento úřad mnohem lépe fungoval. A to chceme zajistit prostřednictvím systematického monitorování. Čili v reakci na pana Tojera, ano, já jsem určitě proto, aby dozorčí výbor, dozorčí rada byla silná. Nicméně, jak jsem již řekl ve svém úvodním vystoupení, jsem přesvědčen, že dvoustupňový přístup je vhodný, je náležitý a naopak i potřebný v tomto případě. Tudíž my musíme zajistit další vylepšení právního rámce OLAFu, kterého se nám podařilo do posud dosáhnout v rámci jednání rady a kde i mm, vaše paní zpravodajka velmi účinně se zapojila. Jako druhý krok komise doufá, že nadále vylepší právní rámec OLAFu a to sice jakmile vstoupí v platnost nové nařízení. Tady takovéto vyhodnocení by mělo vycházet z návrhu evropského pro státního zástupce a mělo by proběhnout v rámci interinstitucionální výměny názoru. Já doufám, že parlament bude schopen podpořit tady tento přístup, který je v zájmu jak eh, dotčených osob, tak také v zájmu evropských daňových poplatníků. Já si myslím, že Jinak zde bude riziko, že místo toho, aby došlo k bezprostřednímu přijetí nařízení a následně významnému vylepšení regulatorního rámce pro OLAF, tak i nadále budeme pracovat na reformě a může to trvat, nevím, ne dalších sedm, ale třeba deset nebo dvanáct let. Takže to je podle mě velké riziko. Děkuji, pane komisaři, nikoli pane kolego Šemeta. A nyní ještě jednou paní kolegyně Gresle na dvě minuty. Děkuji za všechny příspěvky do diskuse. Chci poukázat na jednu věc, Jane. Pokud nyní budeme hlasovat o pozměňujících názorích. Radě dáváme tři měsíce, pokud bude souhlasit, tak není problém, pokud nebude souhlasit, tak zahajujeme nové kolo eh, vyjednávání dohodovacího řízení, pak si můžeme sednout a zamyslet se. Můžeme se pokusit radu pečlivě přesvědčit a děkuji Jinsbergovi z dánské eh, předsednictví a Dorotě Děk Fašinské z polského předsednictví. Myslím, že bychom se neměli rady až tak bát. I radě záleží na Eh, boji s podvody a ne vždy je to tak obtížné přesvědčit. Některé věci, které se zde dějí, mě připomínají spíše frašku. Eh, máme přesně stejnou situaci jako před hlasováním v roce 2008, když jsme zprávu sepsali. Co já jsem musela poslouchat ze strany komise, jak je nemožné to, co jsem před položila. Bylo to příšerné. Komise poté prostě zmrazila složku na dva a půl roku a vůbec se jí nezabývala. Bylo to nemožné. A nyní se zdá nemožné, že bychom ještě přidali jenom trošku k tomu, co už máme. My už dva roky posloucháme takovéto věci, já tomu nevěřím. Buďte tak hodní, kolegové, zkusme to. Já ne, ono to není tak, že vše skončí v koši. Budeme mít alespoň to, co máme. Mě by těšilo, kdyby kolegové se začali i účastnit toho vyjednávání. Už nyní vás srdečně zvu, pokud se podaří přijmout pozměňující návrhy. Pane Šemeto, dvoustupňový vývoj situace. Vy víte, že v roce 2006 nabídla komise nezávislé hodnocení, 2011 to stáhla. Potom 2014 chcete nabídnout něco nového, ono tomu přece musíme vše brát vážně. Už nyní bijeme na poplach, všichni to víme, že se nyní musí jednat a doufám, že se to i podaří. Děkuji, paní kolegyně Gresle. Tímto jsme eh, uzavřeli debatu. Eh, zítra se bude hlasovat ve půl dvanácté. Nyní společná rozprava o finančních zájmech a jejich ochraně. Eh, první zpráva Derek Von.